Já, možná je tady zmatek, ale já jsem nechtěl slovo. Dobře, takže můžeme skončit. Jednominutové projevy a další bod na programu je zpráva pana Smensna, prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu. První řečník je pan Svens, pan Svensson. Mezinárodní obchod sehrává samozřejmě roli mezi, v rozvoji rozvojových zemí, to všichni víme, ale víme také, že globalizace může být prospěšná pro rozvojové země a měla by pomáhat rozvojovým zemím a to je právě naším posláním. Je to naše odpovědnost a to musíme zajistit. Má to své výhody eh, globalizace, ale má to i svá rizika, protože je důležité, eh, aby mezinárodní obchod byl integrovaný a integrovaný s rozvojem a je třeba zajistit, aby k tomu opravdu docházelo. Volná výměna zboží mezi rozvojovými zeměmi a rozvinutými zeměmi by měla obsahovat určitou nebo mířit, mít za cíl také rozvoj. My nemůžeme dávat obchod na jednu stranu a rozvoj na druhou a stavět je proti sobě, že se říká trade and not aid, ale to ne. To právě není správné. Je potřeba zakotvit obchod do rozvoje tak, aby e, vlastně tam ta výměna opravdu probíhala oběma směry a je potřeba zlepšovat obchodní e, kapacity nejchudších zemí a za současného poskytování podpory. E, pane předsedající, já si myslím, že se všichni shodneme Eh, na tom, že je potřeba zajistit mír do budoucna, ale nesmíme toto stavět do vedle, vedlejší pozici a ho, pouze o tom hovořit. Musíme jednat. A já bych chtěl prohlásit, že obchodní vztahy s rozvojovými zeměmi vyžadují změnu postoje Evropské unie. Je potřeba nalézt eh, obchodní partnery, kteří jaksi si budou rovni. Tyto státy nesmí být blokováni v roli pouhých dodavatelů surovin. Tyto státy by měly být předmětem rovného zacházení z naší strany. A my musíme zajistit, aby samozřejmě toto bylo přijato zde v parlamentu, ale máme zpravidla tendenci chránit si naše vlastní odvětví. Ale tady je, teď je důležité, ehm, jak si zaujmout stanoviska ve prospěch solidarity a konkrétní spolupráce cestou obchodní výměny a musíme věnovat pozornost tomu, aby mezinárodní obchod byl ve prospěchu ku prospěchu sociálních práv, aby se tím zamezilo například dětské práci. E, mezinárodní obchod by měl být prospěšný pro veškerou populaci, ne jenom pro obyvatele hlavního města, třeba dotyčné země. Mělo by to mít pozitivní vliv i na venkově, aby se mohly e, tímto uživit třeba ženy, děti, zvlášť ohrožené populace. A to by mělo být součást součástí naší obchodní politiky. A závěrem bych chtěl říct, co se týče politiky soudržnosti, konzistentnost rozvojové politiky je základ a my si musíme uvědomit, že se zavazujeme konkrétně jednat na všechny naše politiky, ať už se týkají rybolovu, zemědělství, průmyslu eh, a nebo jiné, musí být konzistentní s rozvojovými eh, cíly pro eh, rozvojové země. Nesmíme pouze o věcech hovořit a jakmile je zpráva odhlasovaná nebo je aktuální, nesmíme na ní potom zapomínat. Děkuji, pane Svensné, a nyní začíná KHDI. První řečník je paní Basescu. Politika komerciálu komuna je un instrument který aduce avantaže. Společná obchodní politika je nástroj, který je výhodný jak pro členské státy, tak pro partnery Unie a prostřednictvím obchodní výměny s méně rozvinutými zeměmi Unie podporuje diverzifikaci ekonomik těchto zemí a jejich integraci na světovém trhu. A měli bychom zabránit restrikcím, které deformují eh, obchodní výměnu a znemožňují chudým zemím využít své konkurenční výhody. Aid for Trade by mělo pomoci rozvojovým zemím a podpořit místní Eh, podniky a obchodníky a proto jsem přesvědčena, že je velice důležité po, napomáhat přímým zahraničním investicím, které jsou významným faktorem udržitelného rozvoje, rozvoje podnikatelského ducha a vytváření pracovních příležitostí, což je základní pro rozvoj. Děkuji a nyní pan Nikulesku. Děkuji vám, pane předsedající já bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jeho práci, ale myslím, že tato práce v některých záležitostech zachází příliš daleko, ale doufám, že se to podaří odstranit zítra při hlasování. V usnesení se hovoří o negativních dopadech společné zemědělské politiky na obchod a rozvoj. Zemědělské fondy již byly drasticky seškrtány na Evropské radě a měli bychom být tedy opatrnější, když hovoříme o tomto tématu. Zemědělské Křesťanství se teď tady eh, vnímá jako takový největší nepřítel, největší zlo, protože vyvolává emise, protože produkuje buď málo nebo moc biopaliv. Takže já mám trochu výhrady k odstavci 6 a odstavci 35. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ferreira. Vážený pane předsedající, tato rozprava o podpoře obchodu a o rozvoji prostřednictvím obchodu nemůže opomenout, co nebo jak poškodila ekonomická liberalizace tyto země. Dohody o volném obchodu v podstatě vedou k větší chudobě, k nerovnosti, k více problémům. Eh, při diverzifikaci hospodářství těchto křehkých zemí. Vede to k větší závislosti na surovinách, které se postupně vyvlastňují. Rozvojové projekty jsou ohroženy. Je třeba, aby obchod byl regulovaný a aby byly vedeny skutečně politiky spolupráce. Je třeba podporovat spolupráci jich-jich a také je třeba mít na paměti tyto otázky při podepisování dohod o hospodářském partnerství. Musíme se ujistit, že tyto smlouvy budou výhodné a spravedlivé pro ty země, protože jinak budeme chránit jenom bohaté a mocné. Děkuji vám, paní Morvaj. Thank you very much. Uh, in the context of... Děkuji vám. V kontextu mezinárodního obchodu s rozvojovými zeměmi bych se chtěla zeptat, jaký je oficiální názor komise a jaký je názor zpravodaje na zásadu eh, potravinové soběstačnosti. To je vlastně eh, nově rozvíjené eh, myšlenka, že to je vlastně kolektivní lidské právo. Máte tady nějaké vazby na zvláštního zpravodaje OSN pro, potr- pro potravinářské otázky? Uh, Myšlenka je taková, že každá země nebo každá komunita má právo produkovat své vlastní potraviny a místní spotřebitelé mají potom eh, právo na přístup k místně vyráběným eh, zdravým a čerstvým potravinám. Dodržujeme toto právo potravinové soběstačnosti nebo ne? Děkuji. Děkuji, Děkuji, předseda. Děkuji vám, pane předsedající. Mezinárodní obchod je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak řešit problém chudoby a jak nastartovat hospodářský růst v zemích, které s chudobou bojují. Pokud by Evropská unie zanedbala své eh, povinnosti vůči těm méně šťastným částem světa, byla by to vlastně zrada základních hodnot, o které se Unie opírá. Jedním z nejpřímočařejších kroků pomoci je právě obchod. I podpora rozvoje prostřednictvím obchodu obsahuje určitá úskolí. Ve vysvětlujícím prohlášení jsou dvě, dva hlavní problémy, to je korupce a chování mezinárodních firm za hranicemi EU. EU nemůže podporovat skorumpované režimy a výběr obchodních partnerů na základě transparentnosti je účinným prostředkem boje proti korupci. Dalším problémem je sociální zodpovědnost mezinárodních korporací, které se leckdy jinak chovají uvnitř EU a jinak mimo EU. Děkuji. Eh, Poslední je pan Kelly. Bez pochyby obchod je nezbytný pro ekonomický blahobyt eh, lidstva. A v každém případě stále více v Evropském parlamentu slyšíme eh, o obchodu, především eh, co se týče dohod o volném obchodu a pokrok v rámci VTO. Většina těchto dohod o volném obchodu se zlepšuje v čase když komise um, řeší problémy a um, zlepšuje tu situaci, což má dopad na ty e, země, především ve vztahu k politické situaci v daných zemích. Samozřejmě není možné podporovat korupci a tak dále. Ale v podstatě postupně se pokroky dělají, i když jsou problémy především v zemědělství, revizní klauzule by měla být součástí v těchto případech. Děkuji a na závěr dám slovo paní komisařce Krus. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise chci poděkovat výboru DV a především zpravodaji panu Svensonovi za tuto zprávu. Můj kolega, komisař, lituje, že tady nemůže být, aby s vámi mohl jednat o rozvojové spolupráci. Mimochodem chce eh, splnit řadu svých návrhů v rámci stávajícího mandátu komise. Zvláští pozornost se věnuje multilaterálním um, obchodním dohodám a návrhu komplexní evropské iniciativy evropského eh, eh, zodpovědného využívání přírodních zdrojů. Eh, chci zdůraznit problémy, které jsou v té zprávě. Můžeme s tím se kterými můžeme souhlasit. Za prvé, pozitivní příspěvek obchodu a investici růstu a rozvoji. Jak e, říká komise, žádné zemi se doposud nepodařilo dosáhnout dlouhodobého růstu bez otevření se obchodu a um, odpovídajícím politikám a um, strukturám. Toto je příklad koherentní politiky rozvoje, která je velmi důležitá. Za druhé, obchodní politika se týká mnoha zúčastněných EU. Těmi dohodami o obchodu vytváří dlouhodobé právní rámce, které podnikům na všech stranách umožní spolupracovat udržitelným způsobem. Tyto dohody jsou velice silnými nástroji a vyvolávají velká očekávání. To je pozitivní. Takže Dohoda o obchodu nemůže ovšem vyřešit všechny problémy, které jsou důležité v zahraničních stazích. Nicméně eh, znamená to vytvoření institucí na, pro monitorování a změnu rámce, pokud to bude nutné. Každý, eh, všechny strany hrají určitou roli. Vláda, celní úřady, podniky, spotřebitele, zainteresovaní občané. Paní Morvej hovořila o solidaritě potravin. Bude se o tom mluvit v rámci VTO Bali na konci tohoto roku. Komise je součástí těchto jednání. A však domníváme se, že komise mm, je, má mnohem lepší výsledky, než se někdy zmiňuje v té zprávě. Nic méně existují rozvojové cíle, které se týkají specifických otázek každé jednotlivé země, například dohoda obchodu s Koreji, se Střední Amerikou. Ty nemají stejnou šíři, takže je to ambiciozní. V rámci tohoto mandátu komise revidovala eh, program SP a eh, protože svět se změnil v době, kdy byly zavedeny eh, jednotné tarifní preference a chceme to rozšířit i na ty země, které si eh, vyžadují největší podporu. Dále mm, toto platí i pro dohody o hospodářském partnerství. Naše nabídky jsou flexibilní a eh, partneři v rámci AKP jsou vnímáni i jako naši partneři. Podařilo se nám dosáhnout pokrotu v regionálním jednání v rámci tohoto mandátu a stále máme ambice uzavřít nejpokročilejší jednání, než eh, skončí mandát této komise. I jako zodpovědný komisař za digitální ekonomiku vás mohu ujistit, že africký kontinent kontinent přijal mobilní komunikační technologie způsobem, který přináší hmatatelné, hmatatelný prospěch pro všechny. To je Afrika, na jakou myslíme, když mluvíme pos. Na závěr v souvislosti s lidskými prác, právy chci říct, připomenout, že obchodní politika EU je vedena s respektování cílů e, Evropské externí služby. Děkuji, paní komisařko, a e, chci oznámit, že debata je uzavřena a hlasovat se bude ve 12 hodin zítra.